zaslali návrh na ehm, zrušení imunity pana Teodose Cagorazise a to jedné německé orgány mě předložily dvě žádosti na zrušení imunity pro pana a Podle článku 9 jednacího řádu budou tyto žádosti předány právnímu výboru. A nyní se